kterou my jsme v Chorvatsku připravovali před přistoupením na našem jednotném trhu a budeme si to velice hlídat a budeme se toho také aktivně účastnit. Děkuji. Tím jsme ukončili vysvětlování hlasování a jednání přerušujeme do 15 hodin.